překlad z maďarštiny. Tak v Němčině už to snad prý funguje, říká pan Ory. Én próbálok magyarul beszélni, van fordítás, működik? No? Pas de traduction. Možná, že je problém s mikrofonem v maďarské kabině, protože my neslyšíme maďarské tlumočníky. Fordítás.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 294 pozměňovacích eh, návrhů, některé z nich jsou velmi zásadní. Eh, každopádně to číslo hovoří samo za sebe a už jsem naposledy hovořil o tom, že celkem jich je 294, nicméně co se týče podstaty celé řady z nich, tak je mezi nimi velká shoda. A stejně jako naposledy. Teď opakuji, že jsem optimistou. Jsem optimistou, protože vyjednávání bylo velmi eh, flexibilní a konstruktivní. Já jsem eh, na začátku měl 24 návrhů, kompromisních návrhů. Eh, nakonec přibylo 10 dalších které mě zohledně také postavení nevládních organizací a všechny ty návrhy, které eh, my po těch posledních dvou týdnech mý kolegové předkládali. A včera se nám podařilo vyjednat 21 kompromisních pozměňovacích návrhů. V těch 21 kompromisních návrzích se nám podařilo, a doufám, že se nám to skutečně podařilo, vyřešit všechny problémy, které jsme s tím měli. Zejména se to týká problému, který spočíval v tom, že každý používá své výrazy, své formulace a my jsme tedy museli přistoupit k trošku k reinterpretaci těch různých pojmů, eh, také používaných v různých jazycích, abychom to všechno abychom se dobrali stejné podstaty. Další problém, který jsme řešili, bylo to uvědomit si, co by vlastně mělo být obsahem těchto hlavních směrů a co je potřeba do nich ještě vložit. Samozřejmě, že jsme vedli diskusy o podstatě a i přesto se nám podařilo dosáhnout kompromisu. Zejména, a říkala to celá řada lidí, že se to týkalo toho, že v příštích deseti letech bychom měli být ambiciozní v našich cílech. Ale eh, i tak bychom měli jít nad rámec těch prvních nebo příštích deseti let. A musíme si říci, že naším hlavním cílem eh, po těch deseti letech bude dosažení plné zaměstnanosti. Já osobně jsem neměl problém eh, s tím najít formulaci, která by Eh, se zmiňovala o plné zaměstnanosti, tedy cíl plné zaměstnanosti do deseti let. Přestože prozatím eh, tyto hlavní směry pro zaměstnanost jsou stanovovány na tři roky. Ale my tady hovoříme o cílech, které jdou eh, mnohem dále, deset let a více. Jaká, jaká byla stanoviska vyjádřena ohledně zaměstnanosti, ať už to byla plná zaměstnanost nebo kvalita pracovních míst nebo jejich povahy? Těch vystoupení byla celá řada a nakonec jsme se rozhodli, že tady uvedeme Eh, termín, který eh, používá Mezinárodní organizace práce, což je takzvaná důstojná práce. A to se tady objevuje v našich návrzích. Potom jsme eh, se rozhodli tady zmínit rovné odměňování Potřeba si uvědomit, že eh, ne ve všech zemích existuje také pojem minimální mzda. Takže i to jsme museli zohlednit v naší formulaci. A musíme si také uvědomit, že hovoříme o oblasti, kde členské státy mají eh, víceméně volnou ruku při implementaci politiky a nakonec se nám podařilo najít vhodnou formulaci, která to zohledňovala. Potom eh, euro, úloha eura, té definitivní verzi. Eh, nakonec jsme se rozhodli, že euro už tady uvádět nebudeme. A poté bylo potřeba se zmínit o ochraně pracovních míst, včetně stávajících pracovních míst není možné hovořit jenom o těch, která jsou nově tvářena, ale i o těch, která e, již existují a myslím, že i tady se nám nalézt vhodný kompromis. Nehovoříme také pouze o tom, že by se měla snižovat strukturální nezaměstnanost, ale hovoříme i o další dlouhodobé nezaměstnanosti. A nakonec se nám podařilo schválit všechny eh, návrhy já jsem v tom optimista. Socialističtí kolegové ještě udělali následující návrh. Chtěli, aby tady byly uváděny ne pouze cíle, ale i podcíle. Protože na některých věcech trvali, aby se dostali do našeho textu. Takže tyto podcíle eh, jsou následující. Eh, zaměstnanost mladých, eh, zaměstnanost seniorů po 55 letech, eh, osob s postižením, migrantů. Všechny tyto podcíle znamenají snížení nezaměstnanosti v těch kategorií o 10 podle mě jsou tyto podcíle příliš ambiciozní, nicméně, když si uvědomí, jak je náš hlavní cíl, tak je to povzbudit členské státy k tomu, aby eh, vyvinuli mimořádné úsilí ve přesněžování počtu osob, které jsou nezaměstnané. Takže pokud je toto náš hlavní cíl, tak proč bychom eh, nemohli uvést i tyto podcíle? Co se týče eh, vzdělávacích potřeb, naši kolegové hovořili o tom, že nemůžeme pouze zohledňovat potřeby průmyslu a soukromého sektoru, ale celé ekonomiky. A dále jde o rovnost příležitostí, o rovnost mezi pohlavími, i to jsou věci, které se objevují v těchto vyjednaných kompromisních návrzích. A uvidíme, jak eh, eh, se na to budou dívat naši kolegové. Já si myslím, že napříč těmito 21 kompromisními návrhy jsou věci, které mohou podpořit eh, všichni členové tohoto výboru. A já věřím tomu, že budou pozitivně přijaty a schváleny. Chtěl bych ještě poděkovat upřímně všem, kteří eh, přispěli k této titánské práci, kterou jsme museli odvést při eh, vypracovávání těchto návrhů. A chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům ze všech skupin, protože hlavně díky jejich společné práci jsme eh, dospěli k tomuto závěru a já doufám, že to bude závěr, který budete moci podpořit. Ještě jednou vám děkuji. A ještě jednou bych vás chtěl požádat, abyste zítra, až o tom budeme hlasovat, podpořili tady uvedené pozměňovací návrhy, abychom tím pádem měli velmi silné stanovisko vůči komisi a vůči radě. A samozřejmě se těším na vaše připomínky, které k tomu budete mít. Děkuji, paní Steinroth. Steinbrück. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Rimu za to, že se mu jako zpravodaj podařilo sladit různá stanoviska a vyjednat kompromisy. Chtěla bych poděkovat také dalším stínovým zpravodajům. Myslím, že ta diskuse, která proběhla, byla velmi angažovaná. Eh, všem záleželo na kompromisu. Myslím, že to eh, je vidět na textu těch pozměňovacích návrhů a já myslím, že i zítra pro ně bude hlasovat většina. Pro naši frakci socialistickou bylo důležité, abychom měli jasné definice toho, čemu my říkáme dobrá práce nebo kvalitní práce. A také, abychom zabránili platovému dumpingu. Cíl plná zaměstnanost je něco, co bychom neměli ztrácet ze zřetele, je to stejně důležité jako ty podcíle do roku 2014. A je potřeba, aby ty podcíle byly velmi konkrétní, a to protože jsme toho názoru, že strategie do roku 2020 je eh, věc vzdálenějšího horizontu a měli bychom tedy se zamyslet nad tím, jestli ta cesta je dobře a možná, že bude potřeba mít ambicioznější cíle. Potom jde o zapojení sociálních partnerů a všech, kteří jsou eh, uvedeni v právní úpravě. Nechci zacházet do ostatních podrobností, všichni máme tento dokument dispozici a já bych chtěl ještě jednou za dobrou, za dobrou spolupráci. Pan Turinen, paní Turinen. Thanks a lot also. krát děkuji a děkujeme i panu Orimu. Je vidět, že tady je řada kompromisních návrhů. Já myslím, že to není dokonalé, ale je to kompromis. Pro nikoho z nás to není dokonalé, ale tak to v politice chodí. Já myslím, že zítra to můžeme všichni podpořit. A důležité je pro nás, jako pro výbor, je podle mě to, že je tam určitá přidaná hodnota pro radu. A také to text posiluje, ten text, který teď máme před sebou. A to v otázce zprávy, přeměřených pracovních příležitostí, rovnosti pohlaví. Je tam větší vyváženost z hlediska flexikurity, jsou tam dobré věci, které se týkají snižování nebo omezování počtu pracovních hodin a z našeho pohledu to je v těch kompromisech, ale já doufám, že podpoříte i zelená pracovní místa, které jsme navrhli my, že to zítra podpoříte a posílíme i tuto perspektivu v těch vyhlídkách, v těch hlavních směrech. Takže já myslím, že v tomto ohledu můžeme hodně co dodat do textu rady. Zvlášť Podstatné je podle mě to, že tam ten cíl relativních 10% u speciálních skupin. Protože to jsou ty nejzranitelnější skupiny, mladí lidé, migrující pracovníci a tak dále. A když se na ně zaměříme, na těch relativních 10%, já myslím, že to bude právě dobrý cíl. A jde tam také o vytváření pracovních míst a začlenění na trh práce i z hlediska sociálního. Takže děkuji všem kolegům. A budeme doufat, že alespoň radě dáme najevo, co si myslíme. Děkuji. Děkuji, Děkuji pan Tomasman. A potom paní Cornelsen. Děkuji, paní předsedkyně. Pan Ery jež dostal příslip spolupráce a souhlasu od těch, se kterými pracoval na těch kompromisních eh, pozněcích návrzích. Podle mě je to velmi pozitivní signál Otázka je, jestli to je úplně dokonalé, nebo z poloviny dokonalé, nebo trochu dokonalé, to mm, je jedno, ale myslím, že to bylo eh, předmětem spolupráce. Samozřejmě, že tady ještě je pár malých otazníků. Eh, jsem také velmi rád, že jsou tady používány pojmy Mezinárodní organizace práce. Eh, to se týká té kvalitní práce a tedy souvisí to s kvalitativní, ale i s kvantitativními aspekty. Já myslím, že to všechno stojí za zmínku. Samozřejmě, že tady ještě Existují rozdílnosti mezi režimy v jednotlivých členských zemích, ale já si myslím, že eh, i tak se nám tady podařilo vyjednat eh, zajímavé věci. Myslím, že zprávy eh, Mezinárodní organizace práce odpovídají realitě. Já jsem velmi rád, že nám to mohlo posloužit jako základ. Otázka minimální mzdy. V některých zemích je to používá, je používán pojem minimální příjem, takže ty definice se eh, mohou lišit, ale já myslím, že je možné použít eh, ty pojmy, které se používají v našich členských zemích, eh, v těch jednotlivých jazycích. A samozřejmě, že je jasné, že panují rozdíly mezi tím, jak je to prakticky implementováno, ale myslím, že nejdůležitější na tom je, že každý má za práci nárok na mzdu, která by měla stačit na živobytí. A eh, jedna věc je možná ještě kritická, možná to nesouvisí, jsou to zprávu pana Eryho, spíše to souvisí s kvótami ve členských zemích. Já jsem včera a dneska měl příležitost a bylo, to, bylo u toho eh, také řada poslanců z Bundestagu, i paní předsedkyně tam byla. Teď jsme hovořili o tom, že u těch dlouhodobých cílů je potřeba mít podcíle, ale kromě toho je potřeba si uvědomit, že mnohé členské státy mají systém kvót a že se na to dívají úplně jinak. Protože eh, co se stane v okamžiku, kdy dosáhnete té stanovené kvóty? Eh, má se to nějak odměňovat, aby komise dávala známky jako ve škole a myslím, že i v těch jednotlivých zemí, zemích se to interpretuje různým způsobem. Eh, některé státy říkají, že se nenechají hodnotit eh, na tomto základě. Já si myslím, že především by měly eh, vzniknout pobítky, tak aby se členské státy naučily pracovat s určitými standardy kvality, aby například se podstatně snížil počet těch, kteří předčasně ukončí školní docházku, protože to se potom projeví na pracovním trhu. A ty předpoklady na pracovním trhu eh, mohou vzniknout teprve, pokud se investuje do vzdělávacího systému. Myslím, že v tom se eh, mnozí také zhodneme. a já bych chtěl ještě jednou poděkovat panu Rimu a dalším, kteří jako, se na to podněli jako stínový zpravodajové. Děkuji. Paní Cornelison a potom pan Merk. I too would like to commend... Já bych také ráda pochválila pana Oryho a všechny stínové zpravodaje opravdu odvedli dobrou práci. Zpracovali jsme opravdu hodně pozměňovacích návrhů. Věnovali jsme tomu hodně času, hodně jsme o tom mluvili. Jednali jsme o tom. Ale já myslím, že naše práce teprve začíná tím hlasováním zítra a já doufám, že dosáhneme velké většiny i v celém parlamentu. A pak bychom se opravdu měli snažit dosáhnout toho, že to rada vezme na vědomí. Posledně jsme porovnávali originál, původní návrh a návrh parlamentu a zjistili jsme, že rada změnila tři slova. Na základě toho, co jí předal Evropský parlament. A já opravdu doufám, že všechny ty hodiny naší práce, nepovedou jenom k nějakým třem slovům, že tentokrát opravdu rada vezme náš názor na vědomí. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Almer, pak paní Mora. Paní předsedkyně, já bych rád také poděkoval panu Orimu za to, že podstoupil to, co sám nazval herkulovským úkolem ale zeptal bych se, kolik z našich kolegů opravdu tyto věci projednávali se zaměstnavateli a nejenom s lidmi v institucích. Já jsem tomu docela dost času věnovala a ti si stěžují hlavně na to, že v Evropské unii máme příliš mnoho předpisů v oblasti zaměstnanosti, je to několika vrstevná regulace, je to nákladné pro zprávu je to nákladné i z hlediska živobytí. Kdo pro boha rozhodl, že potřebujeme další směry, další guidelines? Já vidím, že pan Ode říká, že bychom si měli dívat deset let dopředu. Ale to jistě znamená triumf naděje nad, nad zkušeností. Měli jsme Lisabonskou strategii, ta se dívala na deset let dopředu a naprosto selhala. Teď máme proces 2020 a většina těch, kdo se k tomu vyjadřují, si myslí, že si to nepovede moc lépe. Máme cíle a dílčí cíle. Cílu můžete chtít mít, mít, kolik chcete, pokud nebudete mít nějaký racionální způsob, jak je naplnit, tak nemají ani tu hodnotu toho papíru, na kterém jsou napsané. My podporujeme cíl plné zaměstnanosti, jistě to zůstává takovým ideálem, takovým snem. A bylo to takovým snem už celou řadu desetiletí. Kdybychom měli plnou zaměstnanost, tak bychom měli vlastně docela statický a neflexibilní trh práce. A to by zřejmě poškozovalo ekonomiku. Vyšší zaměstnanost je jistě chválihodný cíl, ale nejsem si jistý, jak ho chceme dosáhnout, co vlastně navrhujeme. Mluvíme o tom, že je tady rozpor mezi vytvářením pracovních míst a zachováním pracovních míst. A já bych řekl, že na základě veškerých mých zkušeností se Evropská unie a celá řada členských států zaměřují téměř výslovně na zachování pracovních míst a ne na vytváření nových míst. A důsledek je takový, že trh práce je méně flexibilní, zaměstnavatelé jsou méně připraveni nabírat další pracovníky a má to také depresivní účinek na prosperitu, růst a zaměstnanost. Jeden z našich kolegů žádá zelená pracovní místa. Nicméně zkušenosti španělská, a o tom se hodně mluví, ukazuje, že zelená místa jsou jaksi ve vzduchu a vždycky, když vytvoříme jedno zelené pracovní místo, tak to zničí jedno místo v reálné ekonomice, protože přesunujeme zdroje na, do vysoce neefektivní oblasti. Pan Ory zmiňuje, že odkaz na euro vymizel z té zprávy. Uh, a to já rád slyším, protože pokud vím, tak v předchozích verzích se na euro odkazovalo jako jakýsi základ hospodářské stability v eurozóně, vzhledem k tomu, jakým problémům došlo v posledních měsících. Já mohu jen předpokládat, že to byl příklad záměrné postmoderní ironie, protože každý, kdo si myslí, že euro je základ makroekonomické stability, zřejmě poslední dva až tři roky někde prospal podstatě, paní předsedkyně, pokud vůbec něčeho dosáhneme, tak to bude pojistka pro pracovní místa europoslanců. Jak jsme slyšeli, ti skutečně věnovali neúměrné množství času této zprávě. A já se mohu podělit o svůj názor. Prakticky nikdo mimo tuto místnost nebude věnovat ani špetku pozornosti tomu, co udělal pan Ory. Ehm, Morán a potom paní Modir. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych eh, velmi upřímně řekla, co si myslím o této zprávě, o práci, která jí byla věnovaná, kterou vedl pan Čaba Rian, stínový zpravodajové, protože mm, jsem měla příležitost sledovat, jak to probíhá, byla to skutečně kolektivní práce, takže si myslím, že to eh, velmi dobře eh, pozměnilo ten původní návrh. To, co bych chtěla vypíchnout zejména v této zprávě, je to, že se nám eh, z části podařilo popsat tu vizi do roku 2020, toho, co by se mělo odehrát v oblasti zaměstnanosti na evropské úrovni, ale současně s tím, a to je velmi dobře, a to říkám také panu Elmerovi, Máme tady ty eh, střednědobé cíle, pan eh, Thomas Mann hovořil o těch kvantitativních cílech, o kvotách a je evidentní, že pokud chceme naplnit cíle stanovené těmito hlavními směry, tak to musí někdo řídit. A to jednak eh, v prostoru, ale také v čase. A to musí být na místní úrovni. A tam by se k tomu měli vyjadřovat zaměstnavatele a místní politici a ti, kteří mají na starosti ekonomické záležitosti eh, na místní a regionální úrovni. Druhý bod, eh, který jsem chtěla ještě zdůraznit, je to, že samozřejmě eh, tady můžeme psát, co chceme, ale pokud nebudeme bojovat eh, proti tomu, aby eh, neuměrný počet eh, studentů odcházel před, nebo ukončoval předčasně školní docházku, tak se nám mnohé změnit nepodaří. Víme, že to potom končí sociálním vyloučením, omezením možností na pracovním trhu. Každý, kdo se chce účastnit pracovního trhu, tak musí mít jakési Eh, minimum vzdělání a kvalifikace, které mu to umožní. A třetí věc, eh, ke které jsem chtěla vystoupit, je, abych řekla, že tato zpráva se týká hlavních směrů zaměstnanosti a podle mě to dnes ukazuje, že bychom měli vytvořit eh, skutečný efektivní systém řízení společně se sociálními partnery. Někdy ta vize se zaměřuje na pracovní sílu, někdy za, na podniky jako takové, ale já myslím, že je evidentní, že je potřeba sladit zájmy Eh, ekonomických subjektů a přizpůsobit je eh, podmínkám eh, současné ekonomiky a potom se potřeba zaměřit na pracovníky, zejména na jejich vzdělávání a získávání kvalifikací. A mezi těmito dvěma osami je potřeba najít nějaký průsečík a na základě toho formulovat tyto hlavní směry zaměstnanosti. Je potřeba pracovat na adaptabilitě pracovní síle a podniků současným ekonomickým podmínkám, zejména v této době, ve které právě žijeme. Je to tedy sladění dynamiky hospodářského růstu s dynamikou lidského vývoje a teprve to by se mohlo projevit v praxi a mělo by se to projevit i v těchto hlavních směrech zaměstnanosti paní Ovir a potom paní Marking. Děkuji. Chtěla bych také poděkovat eh, zpravodaj panu Eremu. Já jsem tínová zpravodajka Alde. Myslím si, že to skutečně byl obrovský kus práce a myslím si, že bychom měli ocenit hlavně to, jak nás zpravodaj přesvědčil Eh, protože jako mnozí jiní i já se domnívám, že tady je příliš mnoho slov, ale je 27 členských států, v současné době probíhá hospodářská krize, když určité známky oživení se již objevují. Eh, I nadále však eh, je vysoká nezaměstnanost a proto nejdůležitější, abychom skutečně zvýšili potenciál zaměstnanosti a zlepšili hospodářskou situaci. To souvisí pochopitelně s možností eh, najít, pro, s možností pro lidi najít nové příležitosti. Příležitosti máme 24 pardon, měli jsme 294 pozměňovacích návrhů, teď se nám podařilo to všechno schrnout do 21 kompromisních pozměňovacích návrhů. Možná, že budou předloženy ještě nějaké další eh, návrhy, ale myslím, že skutečně jsme udělali všechno, co bylo v našich silách. A doufám, že se nám eh, podaří dosáhnout eh, lepšího výsledku, než tomu bylo v případě Lisabonské strategie. Je potřeba se pohnout kupředu, protože pokud bychom zůstali stát na místě, tak se jedná o něco, co si Evropská unie nemůže v tomto čase dovolit. Děkuji vám a přeji vám hodně štěstí. Orkins. Eh, děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dovolte, abych také já poblahopřála panu Eremu. Je to mimořádně ambiciozní zpráva a skutečně udělal všechno pro to, aby nejrůznější myšlenky se do této zprávy dostaly. Některé tyto myšlenky eh, jsou eh, proti sobě, ale ehm, Myslím si, že skutečně, tak jak řekli někteří předřečníci, některé ty návrhy jsou velice optimistické, i když ty nejdůležitější věci určitě byly zapracovány. Eh, Tomas Mann hovořil o tom, že je potřeba se ještě podívat na různé definice. Myslím si, že sekretariát také dostal seznam návrhu od různých politických skupin a myslím si, že je potřeba se vrátit tedy k těmto věcem, které souvisejí i s definicí. Myslím si, že v té eh, zprávě, ale i nadále je poměrně hodně věcí, které se opakují. Já o nich teď podrobně nechci hovořit, ale jsou tam některé věci, například eh, kompromis i. E, tady si e, e, myslím, že je potřeba se k tomu ještě vrátit. Můžeme si o tom pohovořit mezi my sami potom, co se týče kompromisu návrhu N. Tady si myslím, že všechny společnosti by měly mít, první co se týče konkurence, já nevím, eh, jak to souvisí se zákonem hospodářské soutěži, ale možná, že to není eh, tak důležité, ale pochopitelně to souvisí například také s tím, jak existují daňové systémy v jednotlivých členských státech a tak dále. Ehm, dále kompromisní návrh eh, P, možná. Eh, já nevím, co se myslí tím, co v angličtině se jmenuje jobs, což jsou ty nejdůležitější pracovní příležitosti. Možná, že nám pan zpravodaj ještě vysvětlí, co tím myslí. Ale v každém případě si myslím, že je třeba konstatovat, že pan zpravodaj vedl obrovskou práci. Naprosto souhlasím také s tím, co řekla paní Kornelisová. Myslím si, že je potřeba, abychom tentokrát si trvali na tom, že rada vezme naše připomínky více na vědomí. Děkuji, paní, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já bych chtěl ocenit ten velmi intenzivní pracovní proces mezi eh, stínovými zpravodaji a panem zpravodajem a jejich asistenty. Byl jsem informován, jak intenzivní to bylo někdy velmi eh, kontroverzní, ale eh, konstruktivní. Výsledkem je tato zpráva. Myslím, že můžeme eh, akceptovat eh, celou řadu hm, kompromisních eh, pozměňovacích návrhů eh, s některými nicméně ne. Dovolil bych se si eh, o některé z nich zmínit, už o tom byla řeč této diskusi. Je to otázka těch cílů. Myslím, že platí zásada, že ten, kdo nezná cíl, tak se ani často, ani často nenaleze cestu k jeho dosažení. A já si myslím, že i přes všechny ty změny je pořád ta zpráva příliš vágní. My bychom si bývali přáli, aby to tady bylo více zkonkretizováno. A druhá věc, tato zpráva ještě pořád příliš pod, pro naši chuť vyplývá z toho překonaného myšlení o flexikuritě. Myslím, že i eh, evropské odbory navrhovaly, aby se tento eh, pojem obrátil, abychom hovořili o securability, aby se více zdůraznil ten aspekt zabezpečení a jistoty nad tím aspektem flexibility. To nemusíme nutně prosazovat, ale je tady celá řada věcí, které tomu odpovídají a s těmi souhlasit nemůžeme. Merci. Je vais redonner la, la parole au... Já bych ještě chtěla slovo panu zpravodaji. Možná, pane zpravodaji, byste mohl využít eh, toho času na závěr, abyste se vyjádřil eh, k těm bodům, u kterých eh, až budeme mít neformální setkání s belgickým předsednictvím, bude důležité schválit a pro které, pro které pro vás budou prioritou. Jinak Eh, si myslím, že je důležité, aby jsme potom mohli vyjádřit naše stanovisko jako parlamentu. Takže bylo dobře, abyste to zhrnul ve dvou, třech bodech, které podle vás jsou úplně nejdůležitější a které potom budeme moci vyjádřit eh, eh, belgickému předsednictví. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také kolegům za to, že se vyjádřili k obsahu této zprávy. Já Začnu od konce. Možná, že to byl nějaký překladatelský problém. Ne, pochopil jsem úplně o tom, eh, co říkal Marian. Já jsem nenašel ty pojmy, kterým vy jste nerozuměl. Šlo tady o stejnou hodnotu, eh, stejnou váhu ženy a muže při vytváření pracovních míst. tady bylo těžké nalézt kompromis. A to proto, že eh, všichni mají své formulace, kterým dávají přednost. Ehm, nicméně bychom to možná mohli vyřešit potom mezi sebou, protože jsem úplně nepochopil, eh, o co tady přesně šlo. Co se eh, týče jednání s belgickým předsednictvím, my samozřejmě se s nimi setkáme, asi ve čtvrtek, pokud to všechno vyjde. Podle mě to je dobře, že k tomuto setkání dojde ještě před letními prázdninami a že tady si budeme moci vyměnit názory. Myslím, že to je další instance spolupráce. Víme, že komise si také musí počkat na eh, stanovisko parlamentu, ale nic nebrání parlament, eh, pardon, radě aby se také držela doporučení eh, parlamentu a já doufám, že se nám podaří na tomto neformálním základě posunout věci ku předu. Já doufám, že aspoň eh, část našich připomínek a návrhů bude přijatá radou, asi to nebude 100%, ale myslím, že určité úvahy by přijaty být eh, mohly. Podařilo se nám tady zmínit několik eh, hlavních zásad, které poté, co budou přijaty radou, eh, budou velmi užitečné, zejména to týká věcí, jako je ochrana životního prostředí, plná zaměstnanost, jako konečný cíl a mezi těmi mezicíly nebo podcíly. A tam, kde se hovoří o vytváření nových pracovních míst, tak tam jsou uváděny ty kategorie eh, občanů, které jsou obzvláště eh, zranitelné. Například jsou to mladí lidé mezi 15 až 24 lety věku. A, a u této skupiny máme velké rezervy. to je eh, nejkritičtější období, eh, protože pokud se nám nepodaří je zapojit do pracovního trhu, tak už eh, s tím budou mít v budoucnosti asi problémy pořád. A dále bych chtěl říct paní předsedkyně, že bude důležité přesvědčit belgické předsednictví o tom, že bude potřeba nabídnout nějaké pobídky těmto mladým lidem a možná, že i to by mělo být zmíněno mezi podcíly. Socialisté mají jiný návrh, který se týká znevýhodněných skupin, které mají velký potenciál. A myslím, že na tomto základě eh, bychom mohli eh, vytvořit systém podpory integrace těchto skupin obyvatel eh, na pracovním trhu. A dalším podcílem by měl být boj proti chudobě, zejména dětí. Protože děti, eh, které vyrůstají v chudobě, mají mnohem větší problémy při nalezení svého místa na pracovním trhu později. A myslím, že tady není žádný rozpor mezi touto myšlenkou a strategií do roku 2020. A doufám, že ty návrhy jako takové přijaty budou. To jsou pro mě minimálně osobně priority. A jak už jsme říkali také naposledy, tak si myslím, že bude potřeba zdůraznit fungování politiky soudržnosti v naší zprávě. I to je velmi důležitý prvek. Možná, že to nemusí nutně být u těchto hlavních směrů pro zaměstnanost, ale mohlo by to být i u hlavních hospodářských nebo z hlavních směrů hospodářské politiky. Případně v úvodních ustanovení bychom mohli mít tam, kde se hovoří o ekonomice, něco podobného tedy že tyto hlavní směry pro zaměstnanost jsou eh, součástí strategie do 2020, tak politika soudržnosti by měla být eh, jedním z nástrojů. Jde o to, jak eh, tyto dva přístupy harmonizovat. To je všechno z mé strany. Děkuji vám za vyjádření podpory. a doufám, že zítra při hlasování eh, ten eh, text projde. Potom budeme mít to setkání s belgickým předsednictvím a já jsem eh, přirozeně pořád ochoten se setkávat se zástupci jednotlivých politických skupin a můžeme ještě dále pracovat na tomto textu před tím, než to půjde na, v září na plenární zasedání. Děkuji vám, pane Ory. Hlasování tedy bude zítra na našem výboru. O den později bude setkání s politickým předsednictvím a Text by měl být na plném zasedání přijat v září, což by radě měl také umožnit formálně přijmout eh, tyto hlavní směry pro zaměstnanost, jakože hlavní směry hospodářské politiky. Bod číslo pět. Tady bych chtěla dát slovo paní Schroeder, která má eh, za úkol nám předložit pozněcí, nebo popsat pozněcí návrhy týkající se zprávy o eh, potenciálu projektářní pracovní míst nové užitelné ekonomiky. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Zítra chceme hlasovat o návrhu této zprávy A já musím říci, že bych eh, měla poděkovat všem stínovým zpravodajům, se kterými jsem spolupracovala na vytváření této zprávy. Bylo to velmi produktivní. Myslím, že ten proces je teď úspěšně u konce, všechno bylo vyjednáno, na všem jsme se dohodli. Myslím, že jsme si vzájemně vyšli vstříc, a že se to tady vyplatilo takto vyjednávat ten výsledek eh, eh, je úspěšný i v tom, eh, že se nám podařilo opravit celou řadu chyb v tom textu. Například paní Ujmen Reuten měla řadu poznámek týkající se toho, že tomu nešlo rozumět některým formulacím a to se nám podařilo teď napravit, aspoň doufám. Politicky jsme si vyšli vstříc, to platí o všech politických skupinách a chtěl bych poděkovat také pěti výborům, které také obohatili tuto zprávu o řadu pozměňovacích návrhů, to se projeví i na tom hlasovacím seznamu. V zásadě eh, souhlasím s většinou tam, kde nesouhlasím, tak tam eh, se to týká toho, že eh, výbory, ty jiné výbory kladly důraz na otázky, jako je demografie, a to vůbec nepatří do této zprávy, ale do zprávy Tomase Mana. A proto jsem Eh, nesouhlasila to, protože jsem obsahově chtěla stanovit určité limity. Eh, Přijela jsem několik eh, demografických pozměňovacích návrhů z jiných výborů, protože to bylo relevantní, ale pak jsem zatím udělala čáru. A, ale je to čistě z obsahových důvodů. A potom tam je celá řada instancí, kde se zdržuji stanoviska. A to sice proto, že sice jsem pro, ale myslím, že to nepatří na toto místo do této zprávy, nebo že si to nezasluhuje Eh, dalšího eh, rozvádění v rámci této zprávy. Víme, že eh, do stanoviska výboru patří jenom určité věci. Nemělo by docházet k duplikaci věcí, ale jako jsem říkal, tak je to čistě obsahová záležitost. Eh, celou řadu připomínek už jsem předala dál. Eh, některé se týkaly eh, toho právě, proč se stavím proti některým pozměňovacím návrhům, které pochází z jiných výborů, přičemž obsahově tam není co namítat, ale já mm, jsem to odmítla pouze proto, že mi přišlo, že to je zbytečná duplikace. Co mi přijde jako nejdůležitější na této věci a to tady bylo poznamenáno několika lidmi na posledním zasedání, je to, že to je trochu paralelní věc k celé strategii do roku 2020 a já myslím, že jsme ve všech podmínacích návazích eh, dali jasně najevo, že by se to mělo projevit ve stávajících strategiích a také ve stávajících finančních nástrojích, které by měly být využívány proto, aby to podpořilo vytváření nové, nových udržitelných pracovních eh, míst Týká se to také toho globalizačního fondu, kolem toho panovala určitá kontroverze. Zase obsahově to sem eh, nepatřilo. Celá řada věcí eh, by spadala pod něco jiného než pod tento fond. Jde tady o obnovu průmyslového potenciálu, tak eh, abychom nepřicházeli o pracovní místa, ale spíše je vytvářeli. A souhlasím s některým pozměňovací návrhy, protože ty vytvářejí určité přemostění mezi věcmi, které na první pohled spolu nesouvisejí. Doufám, že zítra ten výsledek hlasování bude kladný, aspoň mi to signalizovala většina politických skupin. Myslím, že všem eh, se podařilo vyhovět eh, eh, po té, co požadovali začlení dalších prvků, ale také myslím, že se nám podařilo vyhovět jednotlivým členům, zejména to byly zmínky o těch národních sociálních modelech, které celá řada lidí považovala za důležité. Já jsem toho názoru, že se tomuto výboru podařilo a to ještě eh, předtím, než to stanovisko zaujala rada, se k, eh, vytvořit postoj. Víme, že už španělské předsednictví to chtělo dát na pořad jednání a my jsme teď první, pokud zítra to bude schváleno, první, kdo k tomu formálně zaujímá stanovisko a tím máme šanci, že se nám podaří ten další proces ovlivnit. a že budeme moci vést rozhovory s belgickým předsednictvím. A myslím, že už rozhovory, které jsme s tím vedli, ukazují, že eh, je k tomu ochotné. Podle mě to je dobrý příklad eh, toho, jak tento výbor může eh, vyvinout vliv na další formování politiky v Evropské unii. Bylo tady také pár ústních pozměňovacích návrhů, které si kladly za cíl zlepšit formulace a myslím, že je možné je přijmout. Pravidla eh, pro ústní pozměňovací návrhy jsou jasná, objeví se také v hlasovacím seznamu, je to tam příslušně označeno a myslím, že i ty budou většinově přijaty. Jsem proti škrtání. Většina těch návrhů na vyškrtnutí věcí byla potom stažena, ale dvě věci, eh, které tam ještě zůstávají a kde jsem proti, jsou to ty referenční eh, dokumenty. Mělo by se to omezit na referenční dokumenty komise a nepřipojovat k tomu další. Já jsem se na to tak omezila, protože eh, samozřejmě, že jsem četla mnohem více referenčních eh, dokumentů, ale těžko eh, je tady můžeme uvádět a proto si myslím, že bychom se měli omezit pouze na ty dokumenty, které Eh, vytvořila komise, které jsou tedy předmětem institucionálního dialogu mezi institucemi. A další věc, která mi přišla důležitá, je název eh, zprávy, který by měl zůstat stejný a proto jsem se tam vyjádřila proti změně názvu. Jak to někteří navrhovali, to jsou podle mě nejdůležitější věci na úvod této diskuze a jsem zvědavá na to, co k tomu řeknou naši kolegové. Merci, madame Messiah. Thank you, Madam Chair. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Eh, taky bych chtěla poděkovat paní zpravodajce za tu velice dobrou práci, kterou odvedla a také za, eh, chtěla bych jí poblahopřát té její schopnosti zpracovat eh, všechny pozměňovací návrhy. Myslím si, že většinu z nich jsme schopni podpořit. Eh, eh, myslím si, že důležitá je definice Mezinárodní eh, organizace práce. V té definici se říká, že všechna pracovní místa mohou být více udržitelná. Čili nemůžeme hovořit o dobrém nebo špatném hospodářském odvětví, ale jakákoliv pracovní místa zkrátka by měla být učiněna více udržitelnými ehm, v naší skupině eh, bychom byli bývali rádi, kdyby se zde používal ten barevný kód zelený eh, Většina těch ústních pozměňovacích návrhů eh, v podstatě právě se týká těch definicí, které se zabývají zelenými pracovními místy. Eh, během našich eh, jednání si myslím, že bychom neměli eh, přehánět potenciál, neměli bychom pochopitelně jej ani podceňovat. Je třeba, abychom byli realističní ve vztahu k tomuto potenciálu udržitelných míst. Jde o vytváření možných nových pracovních příležitostí, ale přitom vše musíme mít na paměti, že existuje celá řada pracovních míst, která vlastně trpí e, těmi změnami v technologiích. Čili e, e, realismus je to, co je základem stanoviska skupiny EPP. Jestliže se podíváme teď na některé kompromisní pozměňovací návrhy, například kompromisní návrh BB, Eh, zde se hovoří o závazných cílech a o sankcích eh, uvalených na členské státy, které nedodržují tyto věci. Myslím si, že tady zacházíme trochu příliš daleko, eh, čili jedná se o něco, co naše skupina nemůže skutečně podpořit. Co se týče kompromisního návrhu G, tady se také hovoří o závazných eh, podmínkách, které by měly platit nejméně 10 let. Eh, co se týče změn technologií, tady si myslím, že 10 let je příliš dlouhá doba. A jestliže dotace nebo nějaké snížení daní budeme vázat na to období deseti let, tak pak si myslím, že eh, bychom mohli vlastně mrhat těmito penězmi. V tomto sektoru změny technologické jsou tak rychlé, že eh, je třeba tyto věci mít na paměti. Eh, I paní zpravodajka se zmínila o odstavci 19. Eh, I já zde mám určitý problém, protože skutečně pochopí o tom, že bychom mohli změnit cíl globalizačního fondu, Možná, že byste nám to mohla trošičku ještě objasnit eh, v tom závěrečném příspěvku. Myslím si, že nám všem by to velice pomohlo. Eh, to je všechno, tedy alespoň ty nejdůležitější připomínky ze strany naší politické skupiny. Děkuji, pan Tomas Mann. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce. Vždycky děkujeme, ale myslím si, že v tomto případě paní zpravodajka se této práce zostila velmi dobře a podařilo se jí skutečně i velmi konstruktivně sladit eh, odlišné názory. To byla dobrá spolupráce a podařilo se do té zprávy začlenit i často velmi odlišná stanoviska, což eh, proběhlo na základě nějakých kompromisních formulací nebo tím, eh, že ehm, byly učiněny jiné kompromisy. Eh, vím, že někdy přijdou ke zprávě nebo k návrhu zprávy tolik pozměňovacích návrhů, které potom úplně změní její vyznění. To v tomto případě nebylo tomu tak. A já bych nebyl rád, aby se tady zdvojovaly některé otázky, aby věci, které sem nepatří, které patří do ní zpráv, se objevovaly tady a myslím, že tady to vůbec tak není a já jsem tomu velmi rád. Co ještě zajímavé je to, kolik toho dokážeme takto komunikovat a jak dokážeme vytvářet příjemnou hodnotu na evropské úrovni. Já myslím, že můžeme takto třeba médiím ukázat, že jsme schopni přiblížit naše na začátku velmi odlišná stanoviska a shodnout se na společném postoji. A myslím, že to nakonec bude schváleno velkou většinou, ne žádnou těsnou většinou. A to ještě posílí eh, váhu našeho stanoviska. Il flotte dans cette commission un esprit de, de coopération. Euh, Madame Harkin. Paní Harkin. Děkuji. Já mám jen několik připomínek za stínového zpravodaje pana Starkse, který je teď na jiném výboru. Především říká, že chce hodně poděkovat paní Šrederové za kompromisní pozměňovací návrhy, protože zohlednila většinu věcí, na kterých záleželo ostatním europoslancům a zahrnula je do svého návrhu, takže můžeme souhlasit s většinou kompromisů. Také chce říct, že chce stáhnout některé ze svých pozměňovacích návrhů, kde se navrhuje vyškrtnutí textu, protože příslušné odstavce byly upraveny tak, že už proti ním nemá žádné námitky, ale myslím, že to už si s paní Štetrovou vysvětlil. Jeden kompromisní návrh, se kterým nemůže souhlasit, je DB, to jsou ty závazné cíle, už o tom byla řeč. A potom ještě ta strategie 2020, on říká, že na té strategii jsme se všichni dohodli a proto by to tam být nemělo, to jsou tedy jeho připomínky. A kromě toho mám ještě já sama za sebe dvě, dvě poznámky. Já jsem si pročetla poslední návrh kompromisních pozměňovacích návrhů a rozhodně bych chtěla poblahopřát paní Šreterové ke zprávě, kterou považuji jak za zacílenou, tak soudržnou. A poslední věc, a je také výborná. A to se rozumí samo sebou. A na závěr bych ještě něco řekla k odstavci 19, pokud jde o fond pro přizpůsobení se globalizaci, to je zaměřeno na jednotlivé pracovníky a jejich požadavky. A když to zúžíme na propagaci udržitelné ekonomiky nebo podporu udržitelné ekonomiky, může se například stát, že někdo se rozhodne, nějaký pracovník se rozhodne, že založí podnik pro místní dopravní služby, třeba ve venkovské oblasti, a to nebudeme považovat za udržitelné. Takže bych měla velké obavy z toho, kdybychom to celé takto zúžili u toho Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Děkuji. Paní Morán a pak paní Kuriny. Děkuji. Já hned eh, přistoupím k věci. Já, já jsem se k tomu, co říkala paní Harking. Jenom mi dovolte poděkovala paní Šetr za Eh, kompromisní a konstruktivní eh, práci a za způsob, jakým eh, vypracovala tuto zprávu. A teď mi dovolte poznámku k tomu globalizačnímu fondu. Paní Schretter napsala svou zprávu tak, že odpovídá i tomu, co se objeví pravděpodobně v naší zprávě o globalizačním fondu. Ale souhlasím s tím, co říká paní Harking nemůžeme redukovat účely eh, globalizačního fondu pouze na aspekty související s udržitelnou ekonomikou. Eh, myslím, že to vyplývá i z některých pozměňovacích návrhů. Mně se líbí například pozměňovací návrh pana Pupakise a paní Grully o budoucích nebo zítřejších nebo pracovních eh, místech zítřka. Já si myslím, že globalizační fond byl vytvořen proto, aby ti, kteří eh, přišli o práci v nějakém tradičním, kolikrát odvětví, se mohli připravit na budoucnost. A, nemusí to nutně být jenom v nějakém tom perspektivním eh, oboru. A ještě bych chtěla říct paní zpravodajce, že v textu zprávy myslím, že se tam budou muset eh, změnit nějaké, mm, nějaké slovo, protože to vyznění není úplně jasné. Je to na stránce 13. Je tady odkaz na východní Německo, zaměstnance v východním Německu. Možná, že Německo by snad stačilo. Já myslím, že víme, že Německo se sjednotilo před nějakou dobou, takže si Eh, nemyslím, že by ten odkaz na eh, východní Německo tam neměl být, protože to už je historická záležitost a už to na to jde současné situaci. Um, Vážení eh, kolegové, jak chcete, nicméně vysvětlení nebo ta důvodová zpráva, nebo mm, to úvodní prohlášení, to je čistě práce paní zpravodajky a do toho asi ji nemůžeme přijít zasahovat. A možná, že to je také problém s překladem. Myslím možná, že by tam měly být uvedeny, nebo v Němčině tam možná jsou uvedeny eh, regiony na východě Německa. Možná, že ve francouzské verzi to nebylo přeloženo dobře. Paní Grini a potom pan Ludvigson. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní Šretter za eh, práci na pozměňovacích návrzích, za to, že vyjednala ty kompromisy, za celou práci, kterou na tom odvedla. Eh, myslím, že je potřeba hovořit o těchto perspektivních pracovních místech. Souhlasím s předřečníky, ale chtěla bych ještě něco eh, doplnit a sice ohledně pozměňovacího návrhu, eh, který jsem předložila, který se týkal monitorovacího centra pro tato pracovní místa v budoucnosti. Byl mi se to, no, proč to nemůže být přijato, víme, že to musí všechno vyplývat z nějaké studie proveditelnosti, ale já bych si dovolil k tomu ještě něco říci. Je potřeba, abychom nad těmito věcmi začali přemýšlet. A sice jde o to, že v podnicích eh, eh, kde se provádí školení nebo rekvalifikace a tak. A zjistíte, že ti, kteří jsou teď bez práce, eh, jsou kolikrát lidé, které tyto podniky hledají, protože to všechno probíhá s určitým spožděním. A proto si myslím, že bychom měli mít trošku dlouhodobější vizi a snažit se aplikovat eh, nástroje, no předvídat eh, ta odvětví. Víme, že před pár lety vůbec neexistovaly žádné kvalifikace v oblasti solární, výroby solární energie. A teď existují obrovské potřeby po pracovnících, kteří by v tomto odvětví mohli pracovat. A proto si myslím, že v národních vzdělávacích systémech by měly hodně reflektovat eh, budoucí vývoj ekonomiky. Tady se to sice objevuje, ale já si myslím, že bychom měli dále o tom přemýšlet a motivovat eh, k těmto úvahám. Děkuji. Pan Ludvíkson. Tak for ordet, fru ordförande. Jag skulle vilja tacka fru Skröder för det och de övriga kollegorna. Já bych chtěl poděkovat paní Šreter a dalším kolegům za velmi dobrou spolupráci. A myslím, že přes velký zájem, který se odráží v těchto pozměňovacích návrzích, se nám podařilo vyjednat eh, velmi dobré kompromisy, se kterými většina bude moci souhlasit. Je to velmi vyvážená zpráva a zohledňuje veškerá potřebná kritéria která eh, je potřeba zohlednit při transformaci na tento nový typ pracovních míst. já zejména souhlasím s tím, že se tady objevují zmínky o, o reformě vzdělávacího systému, o podpoře zaměstnanosti mladých lidí. Víme, že v hospodářské krizi je politika zaměstnanosti obzvláště důležitá. ale všichni eh, musí přispět k tomu, aby eh, se situace zlepšila. A nemůžeme zapomínat na eh, některé vybrané sektory, které se potýkají s oblastními nebo zvláště těžkými podmínkami. Teď je naždy další řečník. Dankeschön. Děkuji. Já jsem teď přemýšlela o tom globalizačním fondu a jak vyřešit, eh, o co tady jde, tady o mírně problém s porozuměním, šlo tam o to, že je potřeba tu eh, formulaci nějak změnit, já to řešení navrhnu. Musím se na to ale ještě pečlivě podívat. Hlavní věc, o kterou tady je, aby eh, se ty peníze, když jsou k dispozici, také pořádně využily. Ale víme, že v místním kontextu ta situace může právě trošku jinak. Já se ještě podívám na to, jak by to šlo vyřešit. Eh, musím se na tím trochu zamyslet, potřebuji to trochu, trochu času a určitě vám pak předložím návrh nějakého řešení. To jsem tedy eh, snažila říct paní Ajale. Eh, bych chtěl říct, že tady nesouhlasím eh, s tím začleněním dobrých a špatných odvětví. Nejde tedy o formulaci, jde o to, že mně se to nelíbí. Já jsem myslím, že i klasická nebo tradiční odvětví potřebujeme. Já myslím, že bez ocelářství nemůžeme ani vyrábět větrné turbíny a nemůžeme to tedy označit za špatné odvětví průmyslové. A přesně to jsou ty důvody, proč to nechci mít eh, v textu té zprávy, eh, abych vysvětlila, o co mi šlo. A moje formulace mezi tím rozlišovat prostě eh, nechce. A také díky kompromisu, který jsme vyjednali s panem Manem, tady v podstatě říkáme, že samozřejmě některá odvětví jsou zvláštní situace a že v některých odvětvích je potřeba se připravit na přechod k jinému typu pracovních míst. A výzkum, který máme, říká, že i v tradičních oborech eh, existují eh, kolikrát nad rámec těch tradičních dovedností, kolikrát nové dovednosti, kolikrát 50 eh, letý instalatér může být plně na úrovni současných technologií a zařízení. A, a Samozřejmě, pokud se někde staví nějaké úplně nové technologické zařízení, tak se musí naučit něco nového, ale je to všechno na základě už do stávajících dovedností a je potřeba dát příležitost, aby se mohl to, co je nové, doučit a mohl dále eh, pracovat. Myslím, že pořád máme obrovský nedostatek právě těchto specializovaných, kvalifikovaných eh, pracovních sil. Paní Morán, eh, Eh, co je v té vysvětlovací zprávě, tak to je vyloženě jenom příklad. Aspoň v Německu je to tak, že eh, a v Německu máme obrovské solární odvětví a to je ve východním Německu, to opravdu není v západním Německu a proto eh, jsem to chtěla použít jako příklad teritoriálního označení. Já bych mohla hovořit o nových eh, spolkových zemích v Německu, ale kolikrát eh, si musíme uvědomit, že tady vznikly tyto nové klastry v nových průmyslových odvětvích, a to proto, že původně tam byly velmi nepříznivé ekonomické podni- podmínky, ty regiony se potýkaly s obrovskými deficity a to vyplývá z historických důvodů, to všichni víme, ale je eh, tady nešlo o nic jiného, než označit Eh, problém reálně. Těch deset let, proč tady máme deset let? A víme, že když mluvíme o strategii roku 2020, tak mluvíme o desetiletém období. Proto jsem to tady uvedla deset let. Hovoříme teď o strategiích, které by měly být rozváděny v tomto, nebo vypracovány a plněny v tomto desetiletém období. Děláme to tak vzhledem eh, na tuto perspektivu i u dalších eh, hlavních směrů. Můžeme mluvit o 20 letech, ale to potom nebude mít velký smysl. Teoreticky bychom měli dát do závorek eh, něco jako tak, jak se to předpokládá u strategii do roku 2020, tak mě to přišlo zbytečné. Myslím, že jsem eh, zareagoval na všechny podstatné připomínky a další eh, ještě vyslovili své výhrady vůči kompromisu BB, to ale není moje iniciativa, to vzešlo od podněcích návrhů z tohoto výboru a já jsem se jenom pokusila víc stříc těmto podněcím návrhům formulací, která by něco neopakovala. Nicméně podstata pochází od některých kolegů. Já si myslím, že bychom tam být mohlo. Ale zohledňuje to připomínky členů tohoto výboru. Není to hm, skutečně moje iniciativa. Myslím, že i tady by to stálo za podporu. Šlo nám o to, jak co nejvíce vylepšit formulaci ale pokud ehm, s tím máte problém, tak se obraťte na toho autora, který s tím eh, přišel. Je to politický poslech, kterým já mohu souhlasit a myslím, že se nám podařilo to sformulovat patřičným způsobem. Možná, že ne všichni s tím souhlasí, ale nějaké zásadní námitky proti tomu by nikdy neměli. autor toho pozměňovacího návrhu měl pocit, že jenom tak se dosáhnu určitých cílů, o které nám jde všem. A já nemohu proti jeho životní zkušenosti nic namítat, třeba pokusit mu víc stříc. Děkuji, takže paní Moran, já jsem se ještě díval na tu eh, anglickou verzi a v anglické verzi je Eastern Germany, takže je to trochu explicitní překlad toho, co je původním německém textu zprávy paní Schröter a postaráme se o to, aby se to nějak napravilo. Zítra se bude hlasovat o tomto návrhu a to by nám mělo umožnit to předložit na plánní zasedání eh, v září. A teď se dostáváme k bodu 6 našeho pořadu jednání. To je zpráva pana Tomase Hendla, pardon, Tomase Mana, co jsem řekla, já jsem řekla Thomas Mann, eh, eh, eh, kompromisu, v tom kompromisním duchu, který panuje na tomto výboru, jsem měla trošku pocit, že bez Tomase, bez nějakého Tomase to prostě nejde, pak se omlouvám. Petla jsem to, jde o pana Tomase Hendla, který vypracoval zprávu týkající se nejistého zaměstnávání žen. Já, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wenn... Ano, paní předsedkyně, děkuji. Kdyby chtěl tu zprávu převzít pan Mann, tak bychom si o tom klidně mohli popovídat. To by mohla být zajímavá kombinace. Já myslím, že toto stanovisko vám nemusí moc vysvětlovat. Ženy jsou nucené brát práci, brát, pracovní nabídky, které jsou nejisté. A já myslím, že stačí podívat se na kvalitu těch pracovních míst nebo plat, který za to pobí, pobírají. A já myslím, že by bylo dobré, kdyby náš výbor předložil stanovisko výboru pro otázky žen. Chtěl bych poděkovat všem členům asi za nějakých těch 50 pozměňovacích návrhů, které nám poslali. Umožnilo mi to rozšířit stanovisko, které jsem připravil. Samozřejmě stanovisko je omezené do jisté míry z hlediska toho, co tam všechno můžeme vlastně dát. A proto mám velkou radost z toho, že jste do vašich pozměňovacích návrhů zapracovali tolik detailů. Není jich tam moc, které nemohu podpořit. Řekl něco k minimální mzdě. To nepodpořili všichni autoři pozměňovacích návrhů. Ale toto není směrnice. Jde o dohodu. Jde o, o dohodu o nějakém cíli. Jak to členské státy mají uplatňovat? Jestli by to mělo být podle jednotlivých odvětví nebo regionů, nebo jestli by to mělo být nějaký národní přístup. Nicméně to je otázka členských států. Takže jsem si vědom toho, jaké obavy vyjádřili naši kolegové ze severních evropských zemí, ale my se nesnažíme zavést nějaké jednotné pravidlo pro celou Evropu. Nechceme nahradit žádné minimální mzdy, které už teď platí a nechceme nikomu vnucovat minimální mzdu. Kompromisní návrh E je v podstatě takový nadpis, pod který mohou spadat všechny národní systémy, které už teď platí. V řadě členských států je minimální mzda, ta minimální mzda se liší a já myslím, že bychom si měli stanovit nějaký cíl. Konkrétně minimální mzda by měla být 60 průměrné mzdy. A jak to potom členské státy udělají, to už je na nich. To bychom neměli určovat my v nějaké směrnici, my tady jenom stanovíme určitý rámec, na kterém by se všichni mohli dohodnout. Když jsme vyjednávali o kompromisních návrzích, měl jsem radost z toho, že se nám tam podařilo zapracovat myšlenku stejného platu, stejné mzdy za stejnou práci. A doufám, že toto kolegové odhlasují Je to pro nás velice důležité z hlediska rovného postavení žen. A já doufám, že se to všechno zítra odhlasuje. Paní Jutovasu? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu zpravodaj za velmi dobrá doporučení, za přípravu této zprávy. My nejsme hlavním výborem, nebo příslušným výborem pro tuto eh, věc. Problém nejistého zaměstnávání žen se ještě prohloubil v posledních dvou letech eh, v důsledku finanční krize. Je z toho čím tím závažnější sociální, eh, sociální problém. <laughs> Mohla bych se zmínit také o tom, jak to vypadá ve východní Evropě. My velmi často zapomínáme na šedou ekonomiku, a to, že potom ti, kteří v tomto sektoru pracují, jsou úplně vyloučeni z našeho sociálního systému. A proto je to tak citlivá záležitost. Velmi často v důsledku krize jsou um, vytvářena pracovní místa, která mm, jsou nejistá, takzvaná prekérní. Víme, že to pak vede k tomu, že ty eh, sociální odvody jsou minimální, eh, od, minimální jsou pak také sociální dávky, minimální je podpora odboru, minimální jsou například i dávky v mateřství a kolikrát ženy jsou ve velmi ohroženém postavení. A proto byla velmi ráda, kdybychom během hlasování našli nějaký způsob, jak bychom eh, mohli zohlednit tady i tuto situaci a potom dát voličům najevo, že nám jde o řešení jejich problémů protože já myslím, že evropští občané čekají od Evropského parlamentu podporu v těchto sociálně eh, velmi citlivých věcech. A potom jde o sezónní práci. My eh, bychom chtěli, aby komise a parlament přijali eh, právní úpravu týkající se sociálních aspektů této sociální práce, pardon, této sezónní práce aspoň eh, ten systém, který funguje v východní Evropě nebo v jižní Evropě, eh, tam to vůbec eh, není známo tento pojem a víme, že často hovoříme o pracovnicích v zemědělství, kde to odpovídá klimatickým podmínkám v průběhu roku, kolikrát jsou to nelegální smlouvy nebo neexistující smlouvy bez Eh, odměny jsou vypláceny v hotovosti a není žádné sociální zabezpečení. A potom bych se chtěla ještě vyjádřit k té otázce, kterou eh, kladl pan Hendel. 60% eh, minimální mzdy, to je formulace, o které se hodně diskutovalo a to je legitimní. Myslím, že to není nějaká jazyková záležitost. A, a nejde tady jen tak o to, jestli je to příjem nebo plat, protože víme, že v různých jazycích e, je tato věc vnímána jinak. V každém případě většina kolegů byla proti takovému textu a to nejenom proto, že minimální mzda e, v jejich zemích chybí, ale šlo tady také o to, že minimální mzda je kolikrát stanovována kolektivními dohodami nebo dohodami sociálních partnerů a vlád. A víme, že je to věc, která podléhá subsidiaritě. Nemělo by to být předmětem nějaké společné evropské politiky a sociální, sociální demokraté tady nebudou moci eh, přijmout eh, podobnou formulaci. Děkuji vám za pozornost. Paní Jen Lambert a potom Marian Hawking. Thank you. Děkuji. Já jsem chtěla jenom něco říct k té věci, která údajně působí tak velké problémy. Když mluvíme o rozdílech mezi příjmy, o rozdílech ve mzdách, tak já bych řekla, že je celkem jasné, že mzda, kterou vám někdo zaplatí za práci, kterou uděláte, nemusí být to též, co příjem. A příjem můžete mít třeba ze zděděného majetku nebo nějakého svěřenského fondu, anebo z příjmu z cených papíru a tak dále. A já myslím, že toto je jedna z věcí, o kterých mluvila paní Harkinová na schůzce koordinátorů minulý týden. Snažili jsme se přijít na to, jestli bychom nějak nemohli najít správnou formulaci pro to, co vlastně máme na mysli. Takže v kompromisu C máme na mysli právě toto. To, co dostáváte zaplaceno za práci, kterou uděláte. A vzhledem k tomu, že už jsme řekli, že v tom kompromisním návrhu nám jde o otázku úrovně chudoby, Mluvíme o Evropském roce boje proti chudobě. Mluvíme o této úrovni, úrovni chudoby nebo hrozbě chudoby. Toto by podle nás lidé měli dostávat, pokud dělají placenou práci. Toto by měli dostávat zaplaceno. Já myslím, že to není až tak revoluční. A vzhledem k tomu, že v tom kompromisním návrhu je několik způsobů, jak se to dá udělat, jak toho dosáhnout, toho cíle, neříká se tam, že každý členský stát to bude dělat takto a takto. A že toto je ta částka, kterou si stanovíme na evropské úrovni, jako minimální mzdu v celé Evropě. A ještě bych řekla, když už mám slovo, že mi připadá opravdu neuvěřitelné, že po všech těch letech, po tom, co už máme směrnici o rovnosti pohlaví, pořád ještě musíme žádat o stejnou mzdu za stejnou práci. Připadá mi to opravdu neuvěřitelné, že se nám to pořád ještě po těchto nepodařilo. A pokud je o sezónní pracovníky, to už to také zaznělo, já to vidím tak, že komise dnes zveřejnila svůj návrh o sezónních pracovnících a já předpokládám, že se to dostane do výboru Libe, ale samozřejmě i do tohoto výboru. Děkuji, paní Harkinová. A pak pan Kristensen, paní Harkinová. Děkuji. Děkuji, děkuji, paní eh, předsedkyně. Chtěla bych eh, poděkovat eh, pravdaji za tu Zpravodajce za tuto velice dobrou práci. Teď bych dovolila si říct něco o těch kompromisních návrzích A. Tady máme určitý problém, v angličtině se tady hovoří o encourages, myslím si, že místo encourages, čili pozvuzuje, by mělo být bere na vědomí. Myslím si, že toto bylo změněno. Myslím si, že encourages the need, čili pozbuzuje potřebu, to nedává smysl, alespoň v angličtině to vůbec nedává smysl, možná v jiných jazykových verzích to smysl dává. Eh, dále se tady eh, hovoří o přístupu k těm plným sociálním eh, dávkám. Jestliže pracujete jenom na zkrácený úvazek, myslím si, že v některých zemích toto pochopitelně souvisí také s příspěvky, které se platí. Takže Eh, možná, že bychom tady měli vynechat slovo full, čili plný, pak by to bylo přijatelnější. Tady eh, eh, se hovoří o tom, že bychom o tom měli hlasovat odděleně, o tom budu hovořit ještě zpravda. Jako, dále, co se týče kompromisního návrhu C, o tom již hovořila celá řada lidí. Tady je ten, ta věta EU target neboli cíl Evropské unie. To ostatně už tady zaznělo. Co se týče těch kompromisních návrhů, myslím si, že všechny jsou v, víceméně v pořádku ale eh, to se týká tedy těch ústních pozměňovacích návrhů eh, odstavec 8. Tady se říká, vyzývá komisi, aby zahrnula také eh, zdravotní práci, péči a tak dále. To je ta první věta, ale v, v tom seznamu, který máme k hlasování, tato věta se neobjevuje. Čili já bych byla docela ráda, kdybyste mi to vysvětlila. Myslím si, že pokud tato věta tam skutečně je, tak eh, potom eh, vlastně eh, se jedná o jakousi revizi té, té směrnice o umisťování zaměstnanců. ale myslím si, že je příliš brzo na to, abychom se zaměřovali i na další kategorie pracovníků. Eh, asi by to chtělo podívat se ještě jednou na kontext té revize, ale možná, že paní zpravodajka nám k tomu bude schopna něco eh, říci, alespoň tedy eh, na, vysvětlit ten rozdíl mezi tím, co máme v tom seznamu hlasování. Paní Kristensenová. Pardon, pan Kristensen. Děkuji. Děkuji, pane, paní předsedkyně. Eh, velice stručně bych chtěl vysvětlit, proč některé eh, severské země mají určité problémy s tím termínem minimální eh, mzda, nebo tak, jak se tedy alespoň o minimální mzdě zde hovoří. Jestliže Eh, přijdete s takovýmto výpočtem, tak pochopitelně eh, se dostáváme do určitého problému, protože to souvisí s tím, jakým způsobem jsou stanoveny minimální mzdy v jednotlivých členských státech. Eh, neexistuje přece v Dánsku jedna minimální mzda. My máme minimální mzdy rozdělené podle jednotlivých průmyslových odvětví. Jestliže se kolektivně vyjednávám, tak potom se dělají konkrétní výpočty Eh, pro které se používají různé eh, metody výpočtu, protože myslím si, že eh, některé tyto výpočty jdou proti rozhodnutí Evropského soudního dvora. Pokud by k něčemu takovému došlo, tak by to pro nás znamenalo, že, bychom, že bychom nebyli schopni zajistit Eh, minimální mzdu nad 50%, jak se tady o tom hovoří v Dánsku, eh, by vlastně bylo eh, nezákonné takovou minimální mzdu vyplácet. Myslím si, že bychom spíš tady mohli hovořit o příjmu. To by se možná dalo potom nějak v rámci kolektivního vyjednávání dále právně upravit. Myslím si, že to je otázka terminologická a ta terminologie zkrátka je v, norských zem, v severských zemích takto. I nechci tady dělat problémy, ale mohu vás pouze upozornit na to, že v těch severských zemích toto představuje problém, protože by to mohlo být interpretováno tak, že Evropská unie se plete vlastně do našich kolektivních smluv. Uh, Eh, pochopitelně, že my chceme také mít eh, dobré pracovní podmínky a také zasloužený výdělek v různých na, pro různé pracovní příležitosti, ale eh, jak jsem ji řekl, pokud by tento kompromisní pozměňovací návrh byl schválen, tak pro severské země to představuje problém. Vlastně si kladu otázku, kdo vlastně stojí za tímto pozměňovacím návrhem, protože si dovedu představit, že to přece musí, musel navrhnout několik politických skupin. Děkuji. Teď eh, další Tomas dostane slovo, Tomas Mann tentokrát který je stejně eh, důležitým eh, občanem Německa jako Thomas Handel. Eh, Thomas Handel navrhl velice dobrou zprávu. Já většinou, většinu z této zprávy mohu podpořit, co se týče eh, minimální mzdy, jak asi očekáváte, tady eh, skutečně eh, to podpořit nemohu. Jak víte, v 21 členských státech existují skutečně regulované minimální mzdy, ale vycházejí z různých situací a já skutečně nechci, aby se snížila úloha sociálních partnerů. Jak zde již zaznělo ostatně, Různé sektory, různé regiony, různá odvětví mají eh, své vlastní postupy. V Německu ta regulace je skutečně velice dobrá, jestliže sociální partneři se na něčem shodnou, tak potom eh, takováto eh, dohoda je předložená vládě a tím se stává závaznou pro všechny. A tím mají skutečně velkou sílu, protože se to týká jak regionu, týká se to a je to odsouhlaseno sociálními partnery. Ehm, protože pochopitelně, kdyby byla příliš vysoká minimální mzda, tak výsledkem toho by byla nezaměstnanost. My hovoříme o spravedlivé mzdě a i zde existují eh, různé interpretace. Jean Lem má pravdu, když říká, že je potřeba, abychom se přiblížili eh, svými stanovisky eh, ke společnému stanovisku na evropské úrovni. To se týče návrhu pana Kačina, nebo toho návrhu, který já jsem předložil, to je čtyřicítka, tak tady všude se to, o čem teď hovořím, projevuje. E, na pan Kristensen e, e, hovoří správně o tom, že potřebujeme se soustředit na kolektivní vyjednávání, pokud členské státy chtějí si udržet své dosavadní praxe, tak si myslím, že to, na to mají právo. Eh, hovořím o tom pozměňovacím návrhu 44, kdy se snažím zaangažovat sociální partnery z nejrůznějších sektorů. Až se nám podaří něco takového, tak potom se můžeme eh, zaměřit na rozdíly v různých zemích. Pochopitelně chceme spravedlivou mzdu, chceme, aby lidi vydělávali tolik, kolik eh, aby, aby z toho mohli slušně žít, potřebujeme zajistit, aby odměňování lidí skutečně bylo spravedlivé, ale situace v různých sektorech je eh, různá a proto partneři musí nejprve se dohodnout na tom, co vlastně chtějí podpořit. Ale jinak Thomas Handel skutečně eh, v jiných eh, částech, v jiných stanovisích není nic, co bych nemohl podpořit. Paní zpravodaj. Moment. Moment, ještě mám jednu žádost o Prezidente, eh, in realtà mi scuso, sono arrivata adesso dall'Italia. Děkuji, děkuji paní eh, předsedkyně, omlouvám se, já jsem právě teď eh, přiletěla z Itálie, nevím, jak jsme daleko v té diskusi, ale já jsem stínovou zpravodajkou za EPP a dovolte, abych i já řekla několik věcí. Eh, Doufám, že již tyto věci tady nezazněly. Pozměňovací návrh 41, tady máme kompromis C. EPP zastává stanovisko, že toto, eh, jak 1,40, tak 44 jsou velice důležité věci k hlasování. E, my nesouhlasíme s tím, aby se zde aplikovala e, rámcová politika na celoevropské úrovni, protože si myslíme, že není kompatibilní s principem subsidiarity. E, a myslím si, že je to vlastně směšné. Se omlouvám za to slovo, ale myslím si, že skutečně tady bychom eh, neměli opakovat eh, argumenty, o kterých jsme hovořili, když jsme hovořili o zprávě Figuerdo před několika týdny. Eh, tady k žádné změně v podstatě nedošlo během těch několika týdnů. Chci tedy říci, že je potřeba eh, skutečně se v budoucnosti vyhnout tomuto přístupu, protože jenom tím ztrácíme čas. Eh, hovoříme o těchto věcech, když diskutujeme kompromisní pozměňovací návrhy, hovoříme o tom znovu a znovu. Eh, naposledy jsme o těch věcech hovořili pouze před několika týdny, když jsme tedy diskutovali tu zprávu Figuerda. Eh, myslím si, že jak 41, eh, tak kompromisní návrh C eh, jsou věci, proti kterým budeme hlasovat. Myslím si, že se bude jednat o klíčové hlasování. Pokud se tyto dvě věci schválí, tak my budeme proti celému textu. Ehm, teď ještě jednu věc si dovolím zopakovat. Myslím si, že to stojí za, za zopakování. Co se týče těch ústních pozměňovacích návrhů, týkající se žádosti eh, v souvislosti eh, s lidmi, kteří přijíždějí do Evropy jak legálně, tak nelegálně. My jsme proti eh, tomu, protože vlastně se tím Eh, lidé, kteří přijíždějí do Evropy legálně a nelegálně, dostávají do úplně stejného pytle. A já si myslím, že je to možná tím, že zpravodaj je z Německa a proto si neuvědomuje, jak důležité si uvědomit, že se jedná o obrovské množství lidí, kteří přijíždějí do Itálie eh, nelegálně. A myslím si, že kdyby pan zpravodaj přijel do Lampedusy, tak by si uvědomil, o čem mluvím. Děkuji. Eh, dobrá, řekla, říká paní zpravodajka, takže teď eh, pan zpravodaj má možnost navštívit Lampedusu možná a teď máte slovo. Musím říct, že k tomu poslednímu, poslednímu diskuznímu příspěvku už mě nic nenepadá ani k tomu nic tedy neřeknu, ale dovolím si ještě zareagovat, to řekla kolegyně Hákin. Číslo 8, tedy ten uh, rozdíl uh, u toho tučně vyčištěného, to je jenom nějaký problém s přepisem. Pokusím se to nějak vyjasnit a uh, hlavně to vyjasnit ještě předtím, než se bude hlasovat. Uh, jinak uh, nevím, co bych tomu ještě dál řekl. Jinak k tomu, co tady bylo řečeno o minimálním mzdě, bych se dovolil ještě několik poznámek. Já jsem, pane kolego Mané, eh, výslovně poukazoval na to, že tady nejde o to, aby jakákoliv úprava na úrovni sektoru, regionu nebo členského státu měla něčím na, být nahrazena ale přece by mělo být možné, abychom v Evropském parlamentu se domluvili na nějakém společném cíli a ten e, e, společný cíl by měl být odstraňování chudoby. Víme, a to není nic nového, v roce 2008 a 2009 už tento parlament eh, vyslovil svou ochotu se těmito otázkami zabývala, a našel příslušnou formulaci. Mně přece vůbec nejde o to, abychom hovořili o, do kolektivního dohadování a vyjednávání, ať už na nějaké regionální, sektorové nebo celostátní úrovni. Já jsem velmi aktivní odborář posledních 40 let a já si uvědomuji velmi dobře, jak důležitá je otázka autonomního tarifního vyjednávání a to bychom rozhodně neměli podkopávat. Uh, Víme, že v různých odvětvích, eh, v různých členských státech je možné konstatovat, že rozmanitost těch různých eh, situací eh, a konkrétních podmínek vytváří prostor pro vytváření těchto prekérních nebo nejistých pracovních míst a v podstatě do toho lze jenom těžko uh, hovořit jako do celku, ať velmi těžko se stanovují mzdy. Já si myslím, že bychom k tomu neměli přistupovat ideologicky, ale spíše to řešit z pohledu uh, uh, řešení problému chudoby. A rozhodně bychom se měli zamyslet nad tím, co s tím dělat. To, jak to funguje v skandinávských státech, jaký tam mají uh, systém tarifního vyjednávání, to také vůbec nechceme nějakým způsobem měnit, pouze se chceme domluvit na nějakém společném cíli a to je vždycky otázka vyjednávání mezi sociálními partnery. A to je ta otázka společného hledání nějaké nejnižší možné hranice, pod kterou není možné jít. A a proto bych chtěl v této diskusi pod, požádat o podporu, abyste velmi střízlivě se nad tím e, zamysleli, jestli by členské státy neměly mít takovýto sociální závazek k zajištění minimální hranice příjmu. E, víme, že existuje e, velká řada poslanců, kteří přes jakékoliv ideologické námitky jsou schopni něco takového podpořit a doufám, že i zítra budeme moci schválit tuto zprávu. Děkuji, pane zpravodaj. Zítra budeme hlasovat o této zprávě pro výbor FAM, která potom eh, o tom eh, konečné, o konečné bude, bude hlasovat na konci září. A ten návrh by potom měl jít na plenární zasedání v říjnu. A teď se dostáváme k poslednímu bodu našeho dnešního programu, což je Eh, moje eh, stanovisko, týká se to eh, rozpočtu roku 2011. Vy jste mi svěřili odpovědnost za tuto věc a jak víte, tento rok budeme poprvé schvalovat rozpočet v kontextu Lisabonské smlouvy. A proto je potřeba zareagovat na sdělení komunikace. Víme, že teď jsme dva rovnoprávní partneři a já jsem si dovolila k tomu předložit návrh stanoviska, k tomu bylo předloženo 14 pozměňovacích návrhů a měli by už jsme začít předjímat naši práci o konsolidované verzi tohoto dokumentu, kde budou uvedeny konkrétní částky. Vzhledem k tomu, že v této fázi ještě oficiálně nejsme eh, v situaci, kdybychom se měli formálně k čemu vyjádřit. Pořád ještě je to dokument předložený komisí, zatímco Eh, pokud mít eh, dohodu v prvním čtení, tak eh, podle Lisba, Lisabonu se musíme vyslovit k návrhu rady. A protože rada možná navýší nebo sníží některé částky v tom původním návrhu komise, tak bychom potom museli přizpůsobovat naše stanovisko tomu, co tam, těm změnám, které tam budou provedeny. Takže mi dovolte, abych prezentovala tento návrh stanoviska jak už jsem říkal, bylo k tomu přiloženo 14 pozměňovacích návrhů. Já sám jsem jich předložila, já sám jsem jich předložila devět, jsou to věci, které nepřinášejí nic nového. Spíše jsem si dovolila využít tohoto způsobu změny, abych tam doplnila ještě prvky, ehm, které se nemohly objevit z eh, různých eh, formačních důvodů v tom původním textu a všichni znáte ta pravidla, jak to funguje, tak jsem se dovolila tam ještě doplnit eh, několik nových bodů. Potom jsou tam čtyři poznací návrhy od paní Figurejdo, jde tam o navýšení Evropského sociálního fondu, další návrh se týká podpory programu Progress, třetí pozměňovací návrh Jde o prodloužení ehm, studia postavení eh, vyslaných pracovníků, vyslaných pracovníků a čtvrtý návrh se týká pilotních projektů u, nejistého, u nejistých pracovních míst. Paní Hirš potom předložila pozměňovací návrh, který se týká pilotního projektu pro zaměstnávání mladých. Takže eh, první část těch pozměňovacích návrhů, které teď s ohledem na ten eh, dokument obsahující konkrétní částky, který ale ještě pořád k němu se nemůžeme vyjádřit v tomto stádiu. Tam jich máme přes 30 eh, pozměňovacích návrhů. Já sama jsem jich předložila 16, které se snaží na čísla převést eh, návrhy, které jsou obsaženy v tom stanovisku. A u těchto čísel potom naleznete tři nové pilotní projekty, jakož je prodloužení těch předchozích pilotních projektů, které byly schváleny Evropským parlamentem v minulosti. Tyto návrhy jsou v souladu s rozhodnutími, která byla přijata koordinátory, eh, který to mají na starosti. Potom tam je jeden potenciální návrh, který přináší něco nového, kde jde o zvýšení obálky pro fungování eh, generálních ředitelství pro zaměstnanost, tak abychom posílili příslušná oddělení, která mají na starosti globalizační fond a Naším cílem tady bylo výjít vstříc se zprávě pana Portase a paní Moran, jak vybavit příslušné oddělení Evropské komise dostatečným, eh, dostatečným počtem pracovníků, aby mohli zpracovávat eh, eh, žádosti. Víme, jak je to často kritizováno a my se teď musíme postarat o to, aby byla zjednána náprava. Dále jsme obdrželi sedm podněcích návrhů od paní Bastos, šest pozměňovacích od paní Figurejdo a jeden od paní Hirsch. Já si dovolím říci eh, hned k tomu několik slov. Nejprve k těm sedmi návrhům od paní Bastos. Ten první je bohužel eh, hodně v rozporu s tím posledním pozdravstvím návrhem, který jsem vám právě prezentovala. To proto, že důvod Eh, který znají členské státy, eh, který je tady zmiňován, rozpočtová disciplína, eh, diktuje snížení osobních nákladů na fungování právě generální pro zaměstnanost, včetně řízení programu Progress a předstupních nástrojů nebo nástrojů přestupní pomoci. A paní Bastos chce eh, navýšit některé rozpočtové položky v tomto, této oblasti. A podobně jako paní Figurito i paní Bastos chce zvýšit eh, rozpočtovou položku eh, na Evropský sociální fond, ale v jiném řádu. Ten záměr je ale stejný. Potom tady je eh, navýšení položky jdoucí na eh, služby zaměstnanosti v Evropě. Je to tady nad rámec toho, co navrhuji já. A potom tady eh, je navýšení na financování programu Progress. Návrhy paní Figurejdo podstatě odpovídají tomu, co se objevuje v mém návrhu stanoviska u Evropského sociálního fondu, progresu a u dotací na vzdělávání a informování ve prospěch organizací pracovníků. Paní Hirsch navrhuje něco, co odpovídá pozdělacímu návrhu u stanoviska, tak jak jsem to popsala, a e, týká se to podpory pilotních projektů pro mladé lidi, kteří předčasně ukončili školní docházku. Jak už jsem e, říkala, eh, nemá teď cenu nějak upřesňovat eh, konkrétní finanční částky vzhledem k tomu, co se ještě může stát. Teď na to není ten právní okamžik. Víme, že termín pro předkání pozměňovacích návrhů už byl také ukončen, ale bude možné to předložit potom v rámci textu, který eh, schválí rada, ale rad, sekretariát nám k tomu může podat ještě vyjasňující informace. A dále tady ještě jeden dokument, který bychom měli vzít na vědomí, to je komentář eh, komise k pilotnímu projektu a k přípravným akcím, které nás asi zajímají. A já bych dal slovo zástupci komise, pokud tady je, aby nám to všechno objasnil. Dobře, tak za okamžik Jde tady o to, jak eh, zohlednit eh, již probíhající projekty, které provádí ředitelství pro zaměstnanost. a ke kterým se bude vyjadřovat eh, výbor pro rozpočet v průběhu tohoto roku. A potom je tady celá řada návrhů, které prezentovali jednotliví členové. Výboru jich asi 15 a ty se potom předkládají přímo eh, výboru pro rozpočet. Je tady trošku problém s časovým harmonogramem, ale to není až tak zásadní problém, na to se ještě podíváme. A proto bych vám chtěla navrhnout, abych eh, teď dala slovo zástupci komise a on nám nastíní svou eh, vizi, jak ty s tím pilotními projekty, které jsou dnes na stole, a potom otevřeme diskusi. A paní Bastos už požádala o slovo, pokud se nepletu. Takže je tady pan Mers za komisi. Bonjour. Donc, euh, en ce qui concerne les projets pilotes, donc la commission a... Dobrý den, dobře. Takže co se týče těch pilotních projektů, Komise dostala dlouhý seznam pilotních projektů, 19 za generální ředitelství pro zaměstnanost, celkem jich bylo 159. Já nechci zacházet do podrobností, v naší odpovědi máme různé kategorie pilotních projektů podle jejich proveditelnosti. Jen abych uvedl příklad. Odkazovali jsme na právní základ nebo stávající iniciativy, Například pilotní projekt pro ty, kdo odchází předčasně ze školní docházky. Tam jsme poukázali na to, že finanční prostředky by mohly přijít z Evropského sociálního fondu nebo z generálního ředitelství IAK. To jsou iniciativy celoživotního vzdělávání. A teď ještě stávající projekty, těch je celkem pět. U čtyř z nich jsme měli pocit, že by se neměli prodloužit v současné chvíli. Odpovídá to informacím, které jsem dostal z generálního ředitelství pro zaměstnanost. Pro rok 2010 zvažujeme eh, čtyři výzvy k předkládání nabídek. Projekty budou schváleny v roce 2011 a v roce 2011 by mělo dojít k realizaci a říkali jsme si, že by možná stálo za to, kdybychom si počkali na zjištění a výsledky právě této části projektů, než rozhodneme, jestli tyto pilotní projekty prodloužíme. A další věc, generální ředitelství pro zaměstnanost nemůže řídit 19 pilotních projektů, které byly navrženy, takže si musíme učit priority. A možná, že bych mohl ještě něco říct k tomu, co očekáváme od rady. Rada zkrátila všechny přidělené prostředky, drasticky je snížila, pokud jde o generální ředitelství pro zaměstnanost, v rubrice 1. Současné úrovně u programu Progress znamenají, že bude opravdu těžké zaplatit v roce 2011 všechny účty. Hodně se škrtalo u 1B a ESF. Týká se to hlavně fondu soudržnosti a Fondu pro regionální rozvoj. A další věc, která nám působí starosti, je to, že podle plánu rady a podle změn administrativních položek rozpočtu, to se týká IPA, rada navrhovala, že bychom u operačních programů ušetřili 10 milionů a to je v rozporu s víceletou finanční dohodou, která byla schválena v říjnu 2009. Vzniká tak nejistota pro kandidátské země. Nevědí, jaké prostředky budou k dispozici pro víceleté programy. A jaké struktury se budou zavádět, až oni přistoupí k Evropské unii z hlediska Evropského sociálního fondu. Rozpočtová položka pro IPA se využívá především na pomoc delegacím v kandidátských zemích, aby mohli provádět sledování, vyhodnocování, finanční kontroly u iniciativ, které spouští kandidátské země. Především se to využívá pro financování místních kanceláří. Loni to bylo 1,3 milionu, v roce 2010 to bylo zkráceno na 975 tisíc. To sotva stačilo na to, aby se pokryly mzdy pracovníků v místních kancelářích a nezbyly žádné prostředky pro outsourcing anebo případné externí služby, znalce a podobně. V prvním čtení chtěla rada snížit rozpočet na 900 tisíc, takže bychom ani nebyli schopni pokrýt mzdové náklady pro místní pracovníky. To byly hlavní věci, které jsem chtěla zmínit. Děkuji. Ještě k tomu progresu. Vy říkáte, že rada snížila obálku. Odpovídá to dohodě, kterou jsme uzavřeli a která by měla znamenat zajištění financování iniciativy pro mikrofinancování, nebo je to s tím spochybněno. Co se týče progresu, možná jsem to řekl jasně, Týká se to pouze plateb, kde byly provedeny škrty. Eh, samozřejmě, že se to nedotklo návrhu rozpočtu u závazku. Paní Bastos a potom paní Figurejdo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço, começo por agradecer. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych co by zpravodajka k těmto rozpočtovým položkám pro zaměstnanost poděkovala komisi za to, že vyslala zástupce na dnešní zasedání a že nás také seznámila s tím, jak vypadá situace. A také bych chtěla poděkovat těm kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy pro tyto rozpočtové položky. Já mohu potvrdit, co bylo řečeno o pilotních projektech. Byli bychom připraveni dohodnout se na třech z nich a potřebujeme podrobnější informace. Potřebujeme informace z hlediska snižování personálních zdrojů na generálním ředitelství pro zaměstnanost. To je taková citlivá otázka a bude to mít dopad na realistický přístup, který já bych chtěla zaujmout ke změnám rozpočtu. Když mluvíme o posílení těch částí rozpočtu, které se týkají ochrany pracovních míst a vytváření nových pracovních míst. Moje pozměňovací návrhy v položce 04141 a 04201 se netýkají zkracování nebo omezování lidských zdrojů. Týká se to administrativních nákladů. Jinými slovy, nikoho nebudeme propouštět, Nebudeme omezovat počet pracovníků, ale právě naopak. Zachováme ta pracovní místa, která máme teď, ale budeme komisi žádat, aby dala věci do pořádku, pokud je o administrativní výdaje. A chceme stanovit jako prioritu ty rozpočtové položky, které se týkají zaměstnanosti. Například jde o položku, která se týká plateb na podporu pracovních míst, nebo položku pro Evropský sociální fond. To chceme hodně posílit. EURES, program EUROS. To chceme navýšit o 12 milionů eur, abychom podpořili mobilitu. A také bychom rozhodně chtěli, abychom v příštím roce měli pilotní projekt který podpoří vytváření pracovních míst a zaměstnanost, zvlášť v době krize. A ještě bych chtěla zmínit jednu věc, která souvisí s Fondem pro přizpůsobení se globalizaci. To je teď 50 milionů eur. V pozměvacím návrhu číslo 5 zmiňujete, paní předsedkyně, že potřebujeme jistou rozpočtovou normalizaci pro tento fond. Paní Figueiredo předložila také pozměňovací návrhy, ale bohužel to podle mě nesmíme přehánět, pokud jde o peníze, o které budeme žádat. Jistě je to chválihodný přístup a zaslouží si podporu, ale prostě není dost peněz. Takže její návrh na zvýšení určitých rozpočtových položek prostě není proveditelný. A to je v podstatě všechno z mé strany. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní Figueiredo. Děkuji, paní předsedkyně. mým návrhům už se vyjádřili dva kolegové. Já bych k tomu řekla toto. Když uznáme závažnost problémů, se kterými se střetávají občané v našich evropských členských státech, ať už jde o nezaměstnanost nebo chudobu, je zřejmé, že se musíme pokusit vytvořit nějakou vazbu mezi tím, co říkáme a mezi tím, co děláme. To znamená, my musíme dělat něco konkrétního, abychom našim občanům pomohli vyřešit jejich problémy. A já jak už jste zdůraznili, paní předsedkyně, když jste mluvili o, našich, o mých návrzích, já jsem se snažila poukázat na některé z těchto hlavních problémů, o kterých v podstatě mluvíme pokaždé, když se tady sejdeme. Samozřejmě, pokud chceme přestat jenom mluvit a také něco dělat, potřebujeme peníze. je naprosto zásadní, aby ti, kdo mají na starosti rozpočet, věděli, že to tak je. Aby se to dozvěděli. Buď prostřednictvím určitých škrtů v položkách, kterým se teď věnujeme, aby se našly další peníze pro sociální aspekty. Samozřejmě musíme mít na paměti tu závažnou sociální krizi, kterou teď procházíme v Evropě. A nebo prostě musíme navýšit celkovou částku, která je k dispozici v evropském rozpočtu. já myslím, že bychom opravdu měli začít mluvit o tom, že bychom ty peníze navýšili vzhledem k tomu, jaká závažná krize teď vlastně v Unii je. Já myslím, že moje návrhy nejsou neproveditelné. Já myslím, že bychom určitě měli být schopni zkrátit výdaje na zbrojení. A co se týče progresu, tam se zdůrazňuje zaměstnanost a také boj proti diskriminaci. A také boj za rovné příležitosti pro muže a ženy. To jsou oblasti, kde můžeme ještě dojít dál. Potřebujeme větší pokrok. V minulosti už jsme měli konkrétní programy pro každou z těch tří oblastí, které jsem zmiňovala. A já si myslím, že tyto programy byly lepší, říká to hodně lidí, byly lepší než to, čím se je teď snažíme nahradit. Ale samozřejmě zase mluvíme o penězích, zase je to zpátky o penězích. A já myslím, že to, co udělala rada, je naprosto nepřijatelné. Tyto sociální oblasti jsou tak důležité. V Evropě je tolik problémů, že já skutečně nevidím, proč to rada se škrtává v porovnání s těmi prostředky, které byly k dispozici loni. To je jednoduše nepřijatelné. Takže já myslím, že pozměňovací návrhy, které navrhuji já, pokud je o progres, jsou naprosto opodstatněné, vzhledem k tomu, v jaké je teď Evropa situaci. A to, teď, to tež platí pro Evropský sociální fond. Když se na to podíváte jenom z toho pohledu, jaké prostředky se zatím využily, musíte se na to dívat jinak, nově. Ve světle zprávy, kterou připravujeme v souvislosti s minimálním mzdou a jeho rolí v boji proti chudobě. Já myslím, že je naprosto zásadní, abychom měli nějaký rozpočtový nástroj, který nám umožní reagovat na problém chudoby. A Evropský sociální fond patří k těm nástrojům, které by se daly využít právě za tímto cílem. Komisař přiznal, že ESF by tady mohl hrát důležitou roli a o tom já právě mluvím. A já předkládám určitý návrh, který samozřejmě nevyřeší problém chudoby v Evropské unii, ale stejně by to mohlo být užitečným nástrojem pro omezení chudoby v Evropské unii. Ať už jde o nějakou činnost v souvislosti s odbornou přípravou, sociálním začleněním v boji proti chudobě anebo o integrovaný přístup který se zaměří na potřeby jednotlivců. To, a to jsou ty hlavní cíle a proto jsem předložila tyto pozměňovací návrhy. Děkuji. Merci, Madame Nadjairš. Nina Danke, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vám chtěla poděkovat jako zpravodajce také za to, jak jste naložila s pozměňovacím návrhem číslo 9, kde jste cíleně dala jeho, že právě možnost pro mladé lidi najít práci má prioritu. A že by se to mělo odrážet také v rozpočtu jsem také velmi ráda, že jste naprosto jasně řekla, že to je prioritou, neustále na to narážíme, také jsme tady hovořili o tématu nezaměstnanosti mladých a vidíme, nebo jsme svědky toho, že nezaměstnanost mladých eh, stoupá. Kolikrát eh, mladí lidé, kteří jdou rovnou ze školy po ukončení a získání diplomu, tak eh, se ucházejí o místa a žádné nenajdou a jdou rovnou nebo jsou rovnou stanou nezaměstnanými. Jde ale o pilotní projekt také, který by měl mobilizovat a připravit na pracovní dráhu ty, kteří předčasně ukončují školní docházku, protože protože když už ta situace je tak těžká pro ty, kteří jim se podařilo dokončit školu, a uvědomíme si, jak těžké to musí pro ty, kterým se to nepodařilo, tak to jsou lidé, kteří jsou ještě na tom žebříčku o něco níže, jsou ještě v horším postavení a pro ty je těžké no, mnohem těžší takové zaměstnání najít. V té strategii do roku 2020 jsme také jasně řekli, že chceme obecně eh, snížit nezaměstnanost mladých, ale potom nemůžeme mít situaci, kdy 10% každého ročníku není schopno dokončit školní docházku. A proto si myslím, že Evropská unie by měla udělat něco pro to, aby právě tito mladí lidé měli nějakou vyhlídku a měli bychom tedy zahájit pilotní projekt, který by zúročil jejich potenciál. Možná, že jsou to lidé, kteří eh, nebyli schopni ten svůj potenciál využít eh, během školní docházky a někdo by na nich měl dále pracovat a eh, nasměrovat je, nasměřovat je co nejdříve k podnikům, které by pro ně práci mohly mít, pokud na ně budou dobře připraveni. Jde tedy o to, jak podporovat místní projekty, místní projekty. Až dosud si myslím, že ty se zaměřovaly především na mladé lidi, kteří mají dokončenou školní docházku a mají nějakou základní kvalifikaci, ale já si myslím, že bychom se měli cílně zaměřit i na tuto skupinu a vytvořit síť podniků, které by jim mohly nabízet pracovní místa a věnovat si, jim, ale v tom je musíme podpořit. Musíme se postarat o to, abychom o tyto mladé lidi nepřišli úplně a to by mělo být naší prioritou jako výboru pro zaměstnost. Děkuji vám za pozornost. Merci beaucoup, merci. Euh. Děkuji, děkuji také všem kolegům, kteří vystoupili v diskusi k tomuto bodu. Já ještě jednotlivě eh, se s vámi spojím, abychom eh, vyřešili eh, některé věci, přestože tady samozřejmě panují nějaké rozpory, které nevím, jestli se podaří vyřešit, ale ještě ke generálního ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost a Eh, k využívání globalizačního fondu. Doufám, že s paní Bastos eh, to budeme asi probrat, aby najít nějaké řešení. Upřímně řečeno, víme, že jsme eh, v období zvýšené rozpočtové disciplíny. A nemůže, nemohou všichni dostat navýšení rozpočtu. Nicméně eh, všichni eh, jste hovořili o tom, jak mám jde o podstatu věci, doufám, že to projeví během hlasování. Já myslím, že by nebylo nic horšího v Evropské unii, eh, než mít nástroj, který má něčemu sloužit a který nejsme schopni použít pro ty cíle, které jsme si u něho stanovili. A teď evidentně v Evropské komisi na příslušném oddělení jsme v situaci, kdy kapacita jedna, ta. Eh, řešit eh, žádosti a předělovat prostředky je velmi omezená a to z důvodu toho, že na to nejsou dostatečné, eh, dostatečná obálka na výdaje. Co se týče obálky pro Evropský sociální fond, tady uvidíme, jak to proběhne na radě, ale myslím, že víme, jak kritické je čerpání těchto prostředků. V některých případech Víme, že na jedné straně máme pracovní skupinu, kterou vede Herman van Rompuy, který se dělá největší starosti z toho, jak jsou obrovské rozdíly mezi konkurenceschopností ve členských státech, zatímco my se spíše zabýváme tím, jaké nerovnováhy jsou na pracovních trzích. A e, teď chtějí omezit e, prostředky pro Evropský e, sociální fond Myslím, že ten eh, prostředky využívané z tohoto fondu mají kolika multiplikační eh, dopad a proto by právě v této době měly být využívány co nejvíce. A já se nás ještě všechny obrátím, aby bychom vytvořili co nejlepší hlasovací seznam, který nalezne co největší podporu. Dovolím si ještě poděkovat eh, Evropské komisi za její eh, návrh, protože myslím, že tentokrát je poprvé, kdy jsme dostali tak přesné odpovědi a tak přesná vysvětlení týkající se jednotlivých položek. Týká se to těch pilotních projektů a já si myslím, že to rozhodně poslouží eh, naší dobré spolupráci a my to velmi vážíme. A úplně poslední bod, jde tady o ty modifikace jednotlivých částek, tam bude potřeba si počkat na mm, schválení eh, návrhu eh, radou. Sekretář se to určitě postará, aby to proběhlo dobře. Teď je potřeba se postarat o eh, časový harmonogram a to proto, že výboru pro rozpočet se nelíbí náš časový harmonogram a proto si musíme vědomit, že pokud 13. září my přijmeme tento návrh, tak tím budeme už za termínem, který byl eh, stanoven pro předkládání pozměňovacích návrhů. Eh, my jsme požádali o prodloužení této lhuty, ale bohužel to bylo odmítnuto, takže za těchto podmínek se budeme muset podívat na to, jestli nebude možné ty pozměňovací návrhy předkládat i po tom termínu, anebo jestli nebudeme muset svolat nějaké mimořádné zasedání, třeba 11. září během plenárního jednání ve Štrasburku, abychom se Eh, mohli ještě podívat na nějaké poslední žádosti o změny. Každopádně nějaké řešení bude muset eh, najít. Já se nemůžu úplně eh, diktovat, jak to bude probíhat na výboru pro rozpočet. Takže buď bude mít nějaké mořádné zasedání ve Štrasburku, anebo bude muset výbor pro rozpočet přijmout naše návrhy i po uplynutí té hůty. Každopádně to hlasování potom by mělo proběhnout 30. září. Děkuji vám za vaše příspěvky do diskuze. Tím končíme mm, náš dnešní program a zítra v 9 hodin budeme pokračovat, budeme mít výměnu názoru s belgickým předsednictvím. Belgické předsednictví tady bude zastoupeno eh, ministrní Žil Milket, což je ministr, ministrně pro zaměstnanost a rovnost. A potom to bude ministrně Loret Onkelings a ještě pan Dorbet. Děkuji vám za pozornost.